Dear colleagues, please take seat. Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Pokud dovolíte, abychom mohli zahájit zasedání, stejně tak se obracím i na naše přátelé stisku. tisku. Já už bych totiž velice rád přivítal ke třetímu měnovému dialogu za rok 2015 předsedu Evropské centrální banky pana Mária Draghiho. Je pro nás velice důležité využít této příležitosti a vyslechnout si jeho náhledy nebo náhledy ECB na světovou ekonomiku, která se zhoršila, výsledkem tedy zpomalení eh, eh, světové ekonomiky, zejména některých oblastí světa jako Číny. A to propojení eh, tedy mezi tím výhledem světové ekonomiky a situací v Evropě, kde se očekává tedy určitá ekonomická obnova, že dojde k zrychlení, nicméně podle ECB to, k tomu má docházet již takovým pomalejším krokem. Takže je důležité zjistit, jak si eh, stojíme, jak se věci mají, jak probíhá ekonomický proces strukturální reformy a také ten širší program, tedy záležitost eh, zprávy EMU na základě zprávy pěti předsedů. To znamená, je tu celá řada relevantních témat. V pondělí proběhlo také zajímavé přípravné eh, zasedání o měnovém dialogu a konkrétně o interakci mezi měnovou politikou a makroprudenční politikou a očekáváme tedy, že i o tomto nám pan Draghi něco poví. No a pak budou následovat klasické otázky odpovědi. The floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci měnového hospodářského výboru, dámy a pánové. Během letní pauzy se naše Evropská unie setkala se zásadními výzvami. Za prvé to byla dlouhá a komplikovaná diskuse o novém úsporném programu pro Řecko a nyní v oblasti mimo kompetenci Evropské centrální banky se objevuje velký úkol související s obrovským počtem uprchlíků, kteří museli opustit své domovy. E, tyto dvě události, ačkoliv velmi od odlišné ve své povaze, ukázaly, že Evropa může být silná jenom tehdy, pokud bude jednotná, bude pracovat na základě solidarity a spolupráce. A právě toto je poučení, které bychom si měli odnést i do budoucna. Ve svých poznámkách se budu věnovat dvěma hlavním tématům. Za prvé naše hodnocení nabídnu posledního hospodářského vývoje a jaké dopady bude mít pro měnovou politiku. Za druhé pohovořím o návrzích v zprávě pěti předsedů. Nejprve první téma Nabídnu vám přehled hospodářského vývoje od posledního slyšení v červnu. Během léta průmyslová produkce a další ukazatele hospodářské aktivity eh, ukazují a ukazovaly známky odolnosti. Současně makroekonomické prostředí začalo být náročnější. Ehm, prognózy na září eh, ukazovaly na slabší hospodářské oživení a nižší eh, inflaci, než se očekávalo. Inflace zůstává eh, blízko nule v nejbližším období, ještě než na konci roku opět vzroste trošku déle, než se očekávalo, bude trvat, než dojde ke konvergenci a než se stabilizuje na úrovni, kterou považujeme za dostačující kolem 2%. Pomalejší růst nově se rozvíjejících ekonomik, silnější euro, změny v cenách komodit, to jsou hlavní příčiny tohoto vývoje. V důsledku toho eh, nový, eh, nové riziko eh, pro pokles inflace se znovu objevuje. Proto je důležité zvažovat, zda to povede k poklesu od trajektorie, kterou měla inflace sledovat. Rozhodli jsme se v lednu rozšířit náš program pro nákup ATKIV více času potřebujeme tam, kde růst ztrácí dynamiku v nově se rozvíjejících trzích a kde je tato změna krát krátkodobá nebo i trvalá. A to je velice důležité také z hlediska mezinárodních cen komodit a hrozeb finančních otřesů. Budeme proto pozorně sledovat všechny nové informace a také sledovat, jaké to má dopady na cenovou stabilitu. Naše měnová politika bude mít i nadále pozitivní dopad na náklady na úvěry pro společnosti a domácnosti. došlo k podstatnému zpevnění finančních podmínkách v reálné ekonomice i přes nárůst finanční volatility za poslední období. Klesající ceny úvěru posilují domácí poptávku tím, že podporují spotřebu trvalého zboží, trvalé hodnoty a podporují malé a střední podniky. Díky tomu je ekonomika v eurozóně odolnější vůči externím šokům. Pokud některé z těch tzv. downward risk působit výrazněji ve středním období, než očekáváme, nezaváháme a budeme jednat. Program odkupu aktiv má zapracovanou dostatečnou flexibilitu. Upravíme jeho velikost, složení a trvání podle potřeby, pokud eh, bude nutný další impuls měnové politiky. Uvědomuji si, že řada z vás pozorně sleduje potenciální dopady prostředí s nízkými úrokovými sazbami na finanční stabilitu. Koordinátoři výboru Ekon si to zvolili jako jedno z hlavních témat pro dnešní zasedání. Tak jak jsem řekl v březnu, Během slyšení my podrobně monitorujeme rizika pro finanční stabilitu, vidíme však, že tato rizika se v praxi neobjevují, alespoň v současné chvíli. Pokud by to mělo nastat, Nikoli měnová, ale makroobezřetnostní politika by byla nástrojem pro minimalizaci těchto rizik. Zde můžeme stavět na zkušenostech s rozvojem těchto nástrojů. Za poslední dva roky národní orgány v Evropě aktivně působily v zavádění makroobezřetnostní politiky jako stropy na e, úvěry hodnoty a snažili se posílit růst trhu hypoték a zabránit nárůstu cen, včetně cen úvěru. Současně k posílení daňové, eh, pardon, eh, finančního systému zavedly země eh, systémy nárazníkové ochrany, aby chránili zem, finanční sektor. To však obvykle zahrnovalo Eh, úvěry přes bankovní sektor. Jsou však známky toho, že financování eurozóny zaznamenává určitý posun. Makroobezřetnostní rámec se tedy musí rozšířit také na sektor takzvaného shadow banking, kromě tradičního finančního sektoru. A také bych rád doplnil pár slov o Řecku. Během slyšení v červnu jsem apeloval na komplexní a férovou dohodu s Řeckem. A týdny, které tomu předcházely, byly velmi obtížné. Žádali si obrovská úsilí od všech zúčastněných. Jsem velice vděčný, že nakonec se podařilo dohody dosáhnout. Pokud bude plně implementována, nabídne nový program Řecku možnost opět růst a získávat maximální přínos ze společné, společné měny. ECB e, spolu s na základě ustanovení v právním rámci o vyjednávání programu. Kromě toho ECB také monitorovala um, pomoc v oblasti likvidity um, řecké Národní bance na základě úspěšného ukončení vyjednávání. Já bych rád doplnil ještě pár slov o dokončení Evropské měnové unie a také následných krocích po zprávě pěti předsedů. Vyjednávání během léta ukázala, že naše, náš institucionální rámec ještě plně neodpovídá požadavkům sdílení jednotné měny. Ve zprávě pěti předsedů, kterou jsme vydali krátce po minulém slyšení, pět autorů sdílí jedno společné přesvědčení a to, abychom učinili měnovou unii stabilní a prosperující, je potřeba úplnější unie. A tam jsme nejenom zdůraznili toto společné přesvědčení, ale připravili jsme také konkrétní cestovní mapu, jak toho cíle dosáhnout. Cestovní mapa by nás měla v ve měsících v dalších diskusích. Dva prvky mají zásadní význam. Za prvé, Krom, I přes maximální vyvinuté úsilí všech aktérů krize ukázala, že měnová unie si žádá politické centrum. Centrum, které může eh, přijímat fiskální a měnová rozhodnutí pro eurozonu jako celek, a to rychle a transparentně s plnou demokratickou legitimitou a jasně stanovenými odpovědnostmi, eh, které jí předají zákonodárci. A právě v tomto duchu opakovaně apeluji na posun od koordinace na základě pravidel ke sdílení suverenity eh, v rámci společných institucí. Zpráva doporučuje eh, Evropské ministerstvo financí eh, pro eurozónu, Euro Treasury, a tyto a ze zprávy také vyplývá, že měnová unie musí posílit své nástroje pro řízení a předcházení ehm, finančním a dalším makroekonomickým rizikům. Za poslední léta ehm, ruku v ruce s reformami na posílení makroekonomického řízení, za vedení mechanismu ESM, SSM a SRM, jsme učinili důležité první kroky v prevenci krize a přípravě souboru nástrojů pro řízení krizí. Ale ještě nás čeká spousta práce. Za prvé se musíme zaměřit na dokončení bankovní unie systémem jednotného eh, vypořádání fondu jednotného vypořádání, aby vznikl skutečně jednotný bankovní systém, který bude zrcadlem jednotné měny. A to má zásadní význam pro podporu kredibility bankovní unie. A umožní nám to dostat úvodnímu slibu, tedy učinit finanční systém odolnějším a chránit zájmy daňového poplatníka. Současně nad rámec bankovního sektoru a bankovní unie musíme dosáhnout pokroku ve vytváření unie kapitálových trhů, Eh, umožnit přeshraniční sdílení privátních rizik a kromě toho musíme předcházet nerovnováhám, ať už jsou jakékoliv eh, aby tyto nerovnováhy nepřerostly v krizi. Právě proto potřebujeme nový proces konvergence, založený na kapacitách naší ekonomiky, vyrovnat se s nárazy a velmi rychle víc krizí. To bude znamenat také nejenom eh, spolehlivější a pevnější finanční systém, ale také výraznější vedení strukturálních reform a přísnější kontroly národních fiskálních politik. Abychom zajistili, aby se členské státy dokázaly vyrovnat s těmito šoky bez ohledu na jejich rozměry, budeme muset doplnit eh, eh, vrstvu fiskální stabilizace pro Evropu. A právě tyto kroky směrem k dokončení měnové unie umožní eurozóně nejenom přežít, ale také prosperovat a rozvíjet se. A s těmito slovy se těším na vaše dotazy. Děkuji. Thank you very much. Já vám děkuji, pane předsedo Draghi. Já si velice cením zejména toho, co jste řekl o potřebě toho pokrytí z toho makro obezřetního rámce, ale samozřejmě vše je jasně eh, demokraticky eh, legitimováno a my sdílíme tedy vaše náhledy i vaše ambice v této věci. A nyní tedy nastává kolečko otázek a odpovědí a já bych chtěl uh, podotknout, že na základě rozhodnutí koordinátoru i v tomto kontextu eh, budeme velice striktně dodržovat řečnickou dobu, a to na dvě minuty. Pak samozřejmě, pokud zbyde čas, eh, tak pak můžeme pokládat další otázky. Pan Buchenberg. Děkuji, pane předsedo. Pane Dragi, vy jste uh, hovořil o mnoha zajímavých tématech, o kterých nyní můžeme diskutovat. Já jsem chtěl uh, zdůraznit jedno téma, které mě a naši politickou frakci EPP velice zajímá, a to je eh, v minulých letech bylo podniknuté mnohé proto, aby tržní aby byly eh, zastaveny tržní turbulence a spekulace právě v případě eh, státu s vysokými dluhy a nízkou konkurenceschopnost. A to jsou eh, státy, které nepatří k mezi největší členy eurozóny. V případě těch větších je, by ta dimenze byla nepředstavitelná. Evropský e, mechanismus stability e, nebude fungovat, když e, velké státy e, budou ignorovat rozpočtovou disciplínu. Eh, vy jako centrální banka máte institucionální rámec, který vás vázá. Váže, co to znamená? To znamená, že eh, státy musí stát na stabilních nohách a vysoká zadluženost se musí snížit, aby byly vřeny předpoklady k růstu. Proto se vás chci zeptat na e, začátek dnešní diskuse, jak vy, jako předseda centrální banky, budete vystupovat vůči těm, kteří um, ehm, do, kteří nedostat, nedodržovali pakt stability a žádají uh, nějaké výjimky. Um, uh, um, právě jsme začali prezentovat cestovní mapu další integrace a um, několikrát jsem si půjčil, vypůjčil uh, ten um, výraz z amerických uh, dějin, tedy dokonalejší unie. Abych, um, abychom prošli touto cestou, tak potřebujeme důvěru. Abychom měli důvěru, musíme respektovat pravidla, která jsme si sami uložili. Nemůžeme očekávat další integraci, což je sdílení suverenity a odpovědnosti ehm, ve společné instituce, pokud nebudeme mm, mít důvěru. A pak trustu a stability je jenom jednou z jedním z aspektů eh, toho budování nebo obnovu, té obnovy důvěry. Také je tady obecnější otázka zvyšování kapacity, eh, jak si stát na vlastních nohách. Předtím, než eh, mm, se dohodneme na společné cestě, jak sdílet rizika, které by mohly zasáhnout různé části eurozóny. Máte ještě čas na další, na doplňovací otázku. Eh, Líza Ferreira. Děkuji, že jste mezi nás ještě jednou přišel a děkuji že za to, co jste řekl. Vy jste řekl, že řekl jste důležité věci které se skutečně nás velice týkají. Moje otázka se týká první oblasti, o které jste mluvil. Vy jste dělal všechno pro to, abyste zachránil euro a to se vám doposud podařilo, ale nyní máme dnešní mm, prostředí, které vlastně je oslabující. Problém v Číně, v Latinské Americe, A e, otázka je, jak dlouho můžeme odolávat krizi našimi politikami, než přejdeme k jakési e, fiskální politice, jako to jste o tom mluvil. Ta zpráva pěti předsedů, pěti prezidentů, e, Eh, jakéhosi společné pokladny eh, by trvala dlouho. Jaká je tedy vaše vize blízké budoucnosti? Eh, moje otázka se týká dokončení bankovní unie. Nemůžeme začít ten proces a pak uprostřed cesty říci, že dál už nechceme. Je to hra, ne, nebezpečná hra a jaké jak, co nás blokuje, jaké bloky můžeme od, musíme odstranit, jaké jsou tedy mm, garance minimálních vkladů, nezávisle na státu, na kterém jsou uloženy. Toto je základní prvek důvěry, takže nechápu, proč bychom měli váhat a e, dokončování toho, co jsme začali a e, začít klást otázky k tomuto. Jak už jsem řekl, zhoršení prognóz růstu uh, se navýšilo, to je ten downside risk. Ale je předčasné říkat uh, nebo rozhodovat, zda toto rostoucí riziko je uh, trvalé, nebo to je jenom dočasný trend. Myslíme si, že řada těch velkých úkolů a problémů pro rozvíjející se ekonomiky asi bude i nadále aktuální po nějakou dobu. Tváří v tvář této situaci eh, v eurozóně pokračuje oživení, ačkoliv trochu pomaleji, a ne výrazně pomaleji, protože naše prognózy se trošku upravily a očekáváme, že na základě údajů, které máma, máme, nám tedy údaje potvrzují, že zbytek roku bude pokračovat tímto pomalejším růstem. Ale uvědomujeme si všechna ta působící rizika a naše měnová politika, jak jsem řekl ve svém úvodním projevu, zůstane jaká je a za reagujeme, bude-li to potřeba. To podporují také nízké ceny ropy, Dále um, vnitřní politika, která se snaží těmto změnám přizpůsobit. Ale aby se oživení uh, přesunulo z cyklického do strukturálního, um, musí země realizovat strukturální reformy. Měnová politika určitě pomůže, a dokonce už pomohla. To budu moct ještě vysvětlit, proč právě toto pomáhá živení v eurozóně, ale zároveň to nedokáže udělat všechno. Nemůže transformovat cyklické oživení k oživení strukturálnímu. E, k tomu jsou nezbytné strukturální reformy jednotlivých zemí. A klíčovým prvkem této konsolidace v oživení je obnovení důvěry. Důvěra má mnoho různých prvků a tváří, jednak důvěra ve finanční trhy, která se již dnes vrátila. Po roce 2012 eh, začalo docházet k trvalému zlepšování důvěry v trhy, ale eh, důvěra vychází z dalších prvků, přesvědčení, důvěra v to, že současná pravidla budou dodržována, ale také přesvědčení o tom, že nový plán pro další integraci je brán vážně a jsou podnikány kroky v tomto směru. Důvěra vychází také z přesvědčení o tom, že to, Eh, co je přislíbeno, se také eh, uskuteční v praxi, tedy konkrétně dokončení bankovní unie. Závazek máme na stole a teď to musíme realizovat, aniž bychom čekali na nějaké zásadní změny smluv. Aniž bychom žádali o změny smluv, než budeme moci dokončit bankovní unii. Já myslím, že to je součástí přesvědčení, že je to potřebné pro obnovení důvěry a také součástí přesvědčení, po kterém žádáme, když eh, hovoříme o respektování společných pravidel. Marias. I will speak in Greek. Pan Marias, budu hovořit řecky. Děkuji. Mnozí europoslanci si také myslí, že ECB často přistupuje k takovým krokům, které již nezasahují do jejich mandátu, alespoň tak, jak je definováno evropskými smlouvami. A konkrétně mám na mysli dopisy, které pan Triše zaslal vládám Irska, Portugalska a Španělsko, co se týče finanční a rozpočtové nestability. A v Řecku máme problém účasti eh, BCE a trojky, určitý střed zájmu, řekněme. A trojka postupuje podle pokynů euroskupiny a soudce eh, Evropského soudního dvora řekl eh, ve svém rozhodnutí, že v případě eh, programu, jako je program OMT, ECB se nesmí účastnit programů financování, které byly rozhodnuty eh, v rámci, který se uplatňuje na Řecko. Bylo řečeno, že pokud ECB nakupuje veřejné dluhopisy na druhotných trzích, tak musí poskytnout dostatečné záruky. A kromě toho v březnu roku 2015 Evropský parlament představil pozměňovací návrh, aby eh, ECB vystoupilo z trojky, takže kdy k tomu dojde, kdy banka výjde z trojky, kdy se uplatní toto rozhodnutí soudního dvora a kdy skoncujete s tímto střetem zájmů a jak to bude s tím třetím memorandem, které vlastně jenom ochuzuje řecký lid. ECB o tomto nikdy nic neřeklo, to se omlouvám. Za druhé, kdy ECB opustí trojku, nezůstane tam navždy, to rozhodně ne. Nyní eh, je období krize, v podstatě ECB pouze plní stávající legislativu, není to na bance, aby eh, vystoupila z trojky nebo ne, spíše je to na vás. Děkuji. Yes. Θα ήθελα να, θα ήθελα να επισημάνω στον κύριο Ντράγκη. Já jsem chtěl panu Dragimu připomenout, že možná by si měl znovu přečíst to rozhodnutí Evropského soudního dvora a konkrétně si přečíst odstavec 102, kde se stanoví, že tak, jak vyřkl eh, soudce ve svém rozhodnutí, pokud Evropská centrální banka nakupuje veřejné dluhopisy na sekundárním trhu, tak musí poskytnout dostatečné záruky. A tyto záruky jsou popsány eh, v rozhodnutí 227 soudce, že nemůže být zároveň členem trojky a zároveň provádět měnovou politiku, jako tomu bylo u těch programů OMT. Tedy eh, řečník byl bohužel přerušen, takže eh, již musíme omezit vaši řečnickou dobu. No, no, please, Mr. President Draghi. A nyní pan předseda Draghi. Ten váš dotaz byl totiž velice jasný. Já se omlouvám, ale opravdu naléhám, že ten, eh, to rozhodnutí ECB, e to se netýká toho programu OMT. Ještě se na to podíváme. Dobrý den, dámy a pánové. Eh, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo, za to, že jste přišel a děkuji za to, že jste hovořil o zprávě pěti předsedů, že jste nám chtěl nabídnout eh, poselství důvěry do budoucna. Zmínil jste také o externí zastoupení e, eurozóny podle článku 138, o tom se zmiňoval také předseda Juncker, e, s tím, že my jsme měli příležitost připravit zprávu o úloze e, Evropy ve finančních organizacích na mezinárodním poli ehm, já jsem také vycházela z logiky pěti, zprávy pěti předsedů, tedy co je nutné udělat okamžitě a co je spíše v dlouhodobém horizontu. Krátkodobě je nezbytné zlepšit transparentnost a odpovědnost. Chci se zeptat, zda eh, takto ECB zlepší své působení v SB nebo Bazilejském výboru eh, bankovní unie se také týká našich vztahů globálně eh, s eh, G20 eh, a dalším organizacemi a združeními. Zajímalo by mě, jak se díváte na demokratizaci orgánů v eurozóně. Tato demokratizace předpokládá, že budou podléhat parlamentní kontrole. Nebo hovoříme o externí reprezentaci ze strany euroskupiny, kdy zase eh, představitelé eurozóny nechtějí nést odpovědnost vůči parlamentu, skládat mu účty. Jak vnímáte odpovědnost accountability v eurozóně? Thank you. Um... Děkuji. Já bych řekl na úvod asi tolik. Myšlenka vnějšího zastupování eurozóny eh, je akceptovanou měnovou politikou a je to tématem pro členské státy. A Evropský parlament to není něco, co si může Evropská centrální banka rozhodnout sama. Co se týče otázek měnové politiky, tak je to jasné, vnější zastupování zůstává eh, u Evropské centrální banky. Co se týče účasti v FSVCB eh, z dalších orgánech a organizacích, víte, že jsme zastoupeni ve výbordech řady institucí. Ehm, představenstvo ECB potřebuje také eh, dohled nad mechanismem SSM a dalšími. Zde v podstatě předáváme eh, myšlenky institucí do mezinárodních organizací, ale členské státy jsou také členy těchto organizací. A v současné době, respektive za poslední léta, se obecně usiluje o to, aby eurozóna dosáhla společného názoru na řadu témat. Někdy to je možné a uspěli jsme v tom, jindy to možné nebylo. To však nakonec nebylo překážkou v dosažení dohodě k řadě témat. Byla to dohoda, která byla víceméně uspokojivá pro všechny zúčastněné. Ale pokud se ptáte na technické zhodnocení, zda jsou tu rezervy pro zlepšení, řeknu ano, dá se to zlepšit. A jaké to zlepšení by mělo být, to už je na vás a na členských státech. Děkuji. Yes, ten Pokud mohu, já si myslím, že jste příliš skromný protože vy se podílíte na setkání pěti předsedů, dáváte také politická vyjádření, proto bych eh, čekala, že zde vystoupíte důrazněji a budete důrazněji bodovat, bojovat za transparentnost i v Basilejském výboru. Děkuji. I think... Já se domnívám, že pokud ECB je mm, připravena informovat Evropský parlament a výbor Ekon o svém postoji v těchto organizacích i všech e, těch e, ostatních, tak, tak to je. Děkuji, to oceňujeme, Fabio de Masi. Pane Draghi, pokud já správně rozumím, tak ECB zadala externí právní studie o odůvodnění toho, že již nebudou akceptovány eh, řecké vládní obligace jako zástavy. Eh, byl byste um, ochoten se podělit o tyto studie s Evropským parlamentem? Dále uh, indikujete, že riziko uh, Ehm, nové finanční krize od ehm, poměrně konzervativního Alana Greenspana. Jak eh, vidíte roli, eh, strukturální roli bank v makroprudenční politice, oddělení například některých investičních bankovních aktivit od tradičních eh, bankovnictví drobného. Dále se chci zeptat o některých mediál, na některé mediální zprávy. Mm, jsou indikace, že eh, hodně zaměstnanců ECB eh, e eh, trpí burnoutem. Zajišťuje ECB, aby byla respektována směrnice o pracovní době? Měříte přes časy a jak? A Jaký je důvod, že ECB zavedla dvouleté omezení na, eh, pro mm, mm, poslání eh, zasílání zaměstnanců agentů do ECB a proč ne, ECB nerespektuje rovné zacházení se zaměstnanci. Dovolte, abych odpověděl na třetí otázku. Všechny tyto věci se přeskoumávají. Máme vlastní eh, průzkum mm, ECB a vypracujeme nějaké postupy, všechny ty personální otázky se projednávají s našimi zaměstnanci. K vaší druhé otázce, já nejsem optimista ani pesimista. Já se dívám na realitu a my v ECB na to reagujeme. Eh, bank, strukturální reforma bank je E, věc, kde musíme naše struktury posílit, aby byly schopny odolávat šokům. Mm, práce na bankovní strukturální reformě pokračuje a hlavní problém je v tom, že mm, náš bankovní systém je jiný než v jiných zemích. Jak tedy udělat strukturální reformu bankovnictví, když postupujeme dál k směrem k vytváření silnějších aktivit a e, oddělování aktivit současně a současně s ohledem na specifika našeho bankovnictví a se zajištěním toho, aby naše banky nebyly v konkurenční nevýhodě vůči jiným jurisdikcím, kde probíhají strukturální reformy jiným způsobem. Reforma jako taková ponechává určenou manévrovací marži národním orgánům dohledu, kterou budou koordinovat své pozici v rámci SSM. Nejsem si jist, že máme právní studii o neakceptování řeckých obligací, ale já bych toto vzal jako, pří, jako příležitost, abych revidoval, abych eh, tedy eh, zrekapitoval, zrekapituloval tu eh, situaci. V Řecku došlo ke značnému pokroku jak v fiskální stránce, tak při implementaci reform. Diskuse o třetím programu začaly, budou pokračovat v příštích týdnech. Otázka je, kdy um, znovu, kdy obnovíme to, ten, ten, ten waiver. To je důležité opatření, které musíme brát v úvahu, aby eh, ta zjem, aby stát získal ten, ten waiver, tak musí být no, to odpuštění, tak musí být v programu finanční pomoci, musí dodržovat jeho podmínky, což se eh, dělo v posledních týdnech a bude se to dít i nadále. Musí ten program eh, jak si, při, si přivlastnit během několika, v rámci několika vlád a musí prokázat toho, toto, jak si, to, že si to vzala za vlastní tím, že eh, bude dělat strukturální reformy, mění fiskální politiku a další důležité, důležitá politická rozhodnutí. Jakmile se toto stane, tak před námi bude ještě jeden krok. A to je hodnocení udržitelnosti dluhu. Jak víte, řídící rada ECB vyjadřila znepokojení nad udržitelností těch dluhů, ale pokud má, máte silný reformní program, který bude generovat Eh, růst, sociální spravedlnost, fiskální, finanční udržitelnost a bude, ten, bude existovat ten takzvaný ownership toho programu, pak se otevírá prostor pro odpušťování dluhu, opouštění dluhu, což bude samozřejmě důležité pro hm, tu udržitelnost. Když toto bude, nesmíme zapomenout na to, že ten eh, program QI E, má vlastní podmínky, je tam limit. Nemůžeme ty obligace kupovat, když probíhá ta revize. Takže to všechno indikuje, abychom pokračovali dál, rychle implementovali program, podnikli kroky, úspěšně uzavřeli tu revizi. Děkuji vám. Jenom pro vaši informace, byl jsem informován o té právní studie, nevím, zda to bylo důvěrné, ale stejně bych si ji přál vidět. Děkuji, pane předsedo, pane Dragi, Já bych se chtěl ještě znovu vrátit k Řecku k příslušným rozhodnutím na tiskové konference z června. A rada zareagovala na tom, že e, řecké balky byly e, solventní, alespoň podle SSM. ECB e, zareagovala svým zhodnocením s tou otázkou solventnosti a vystavení těchto bank a to na základě tedy toho, jak probíhaly dosavadní půjčky v bankách. A Nicméně objevily se alespoň na Kypru určité zprávy, myslím, že to byla bývalá Lidová banka, Lake Bank, a na základě jeho zhodnocení měla negativní kapitál, takže byla insolventní Nicméně eh, oficiální sdělení bylo, že banka byla solventní. Tedy, pane Draghi, je takové zvláštní odlišné vynakládání z různých institucí ohledně solventnosti bank, kde jsou tu tedy otázky solventnosti spochybňovány ze strany ECB a to, že tedy banka neplní podmínky a že se tu činí takové arbitrážní rozhodnutí bez nějakého povolení. To byla tedy moje otázka číslo jedna. A pak bych ještě chtěl vědět, pane Drahy, zda tedy pravidla týkající se ELA jsou postačující nebo ne. A pak ještě, pane Draghi, byla kritizována vaše rozhodnutí vůči Řecku protože to bylo úzce koordinováno s rozhodnutím euroskupiny, takže myslíte si, že toto rozhodnutí z července je opravdu oprávněné? Děkuji. Děkuji a já rychle zareaguji na tu první otázku. Ne, tam není žádná asymetrie. My spolháme na zhodnocení relevantních sub supervizor, eh, dohledových orgánů, což v případě Kypru byla ta Národní centrální banka a v případě Řecka to bylo SSM. A druhá věc týkající se ELA, myslím si, že tady je to naprosto jasné pravidla ELA a nikdy nepočítala s tím, že by eh, pomoc, co se týče likvidity, byla nějaká neomezená, jak někteří naši kritici prohlašovali ani se tam nepočítalo s tím, že by to zhodnocení solventnosti bylo dynamické. Pak někteří další eh, kritici z druhé strany eh, něco takového také prohlašovali. No a to mě přivádí k odpovědi k té třetí otázce. Zase byli tu kritici jak z pravice, tak z levice. ECB byla kritizována za to, že neskončila s ELA v prvotní fázi, že to mohlo vést až k nule a způsobit okamžitou solventnost eh, řeckých bank. A pak byla zase kritizována, že do určité míry zachovala ELA, že to nesnížila, ale zachovala na stávající úrovni. Takže myslím si, že kritici jsou, jací jsou a já myslím, že se nám podařilo dosáhnout určité rovnováhy. Pokud mi dovolíte, ještě mám trošku času. Ne, ne, ne, to byly tři minuty dohromady i s eh, odpovědí, omlouvám se. David Coburn. Děkuji, pane předsedo. E, já mám procedurální připomínku, než e, dostanu ty své dvě minuty. Řekněte rychle, jakou máte připomínku. Um, Británie má 55 milionů euro akciového kapitálu, který ehm, je v rukoj, má jako rukojmí ECB. To není procedurální připomínka, takže už vám začala běžet doba. Takže Británie nemá křeslo eh, eh, v příslušné radě, takže to nás nemusí unavovat, ale pan Flanagan z Irska, který není v tomto výboru, ale chtěl by položit otázku panu Dragimu, Eh, otázku ohledně toho, že se nedostavil do irského parlamentu, aby projednal vážná obvinění, že ECB hrozila, eh, hrozila že ohrozí uh, irskou ekonomiku, pokud nepřevezmou ztráty německých a dalších bank. A uh, takto a to je větší částka dluhu, než podle Verskajské smlouvy dostalo Německo pod první světové válce. E, takže prosím, dejte slovo kolegovi, který je IR a který toto musel snášet a e, dejte mu možnost, aby položil otázku. Abych to vysvětlil. Mohl si vzít přečnickou dobu naší, vaší frakce nepřerušujte mě. K irské otázce padlo rozhodnutí koordinátorů, že tento bod bude v příští dialogu v listopadu. Takže bude možnost se na to zeptat a pan Draghi na to odpoví. To je rozhodnutí koordinátorů. Utíká vám čas na otázku, tak mě nepřerušujte. Sorry, don't, don't, don't. Řečník nemluví do mikrofonu. Nepřerušejte, prosím, naši schůzi. Jsou to vážná obvinění. We agreed at the coordinators. Jsme se dohodli s koordinátory. Ano, my si uvědomujeme, Eh, tomu, co řekl Dragirskému parlamentu, že se zodpovídá Evropskému parlamentu a budeme o tom jednat v listopadu. Bernard Muno má slovo jako další. Eh, vážený pane předsedo, vážený pane Draghi, já zaznamenávám určitý rozpor v politice ECB. Prosím, vysvětlete nám to. Na jedné straně instituce chtějí podporovat eh, růst eh, ekonomicky jinými cestami než jenom snížením daní jako, a dalšími historickými nástroji, ale i dalšími nástroji. Od roku 2012 se používají systémy TLTRO, TLMRO a další. Zajímalo by mě, zda, eh, jak chcete bojovat pro proti hrozbě de- deflace. Ale musíme říci, že dosud ty vaše nástroje nefungují příliš dobře, e, i když říkáte, že je to v souladu s cíly vaší politiky. Také zdůrazňujete makroobezřetnostní politiku. Eh, víme, že eh, v současné době nevidíme žádné riziko eh, neplnění nebo nesplácení úvěru. Zajímalo by mě, jak budete postupovat například v souvislosti s úrokovými sazbami, když vidíme, že inflace je na úrovni nula nebo blíží se nula, celkově se sníží kapacita bank přijmout rizika a to se pak promítne pro na ekonomické subjekty. Zcela jistě to také ovlivní nepřímo ratingové agentury. Eh, země emitenti budou pak také tímto trpět. Zajímalo by mě, jak tento rozpor můžete vysvětlit, rozpor v cíle, které stanovujete. Děkuji. Thank you. Uh, Ashley. Děkuji. Uh, Já si nemyslím, že eh, tady jsou nějaké rozpory. My mm, děláme eh, měnovou politiku podle našeho mandátu, v tom budeme pokračovat. Mandát říká, že inflační by měla se blížit dvou procentům, ale pod procenty, A jsme od toho cíle velice daleko. Eh, naše politiky fungují ve skutečnosti, protože já jsem prezentoval sice poměrně e, pesimistický nebo pochmurný výhled světové globální ekonomiky na začátku, tak jsou pozitiv, je pozitivní vývoj e, na straně úvěru, e, na což vás chci upozornit. Tady jsou tam pozitivní vývoj v eurozóně. My jsme svědky oživení trhu z úvěry, které, který nyní je stále výraznější. Ehm, ehm, všechny průzkumy, které máme na straně ehm, poskytovatelů úvěru bank, bankách a na straně malých podniků ukazují, že objem úromu začal stoupat. Nejenom co do objemu, ale také co do eh, jaksi rozšíření. Jinými slovy, se více se půjčuje v zatížených zemích i v nezatížených zemích. Eh, úroky klesly, máme takzvaný kompozitní indikátor mm, nároku, eh, nákladů na úvěry, které ukazují, že sazby klesly 70 eh, eh, základních bodů. Také vidíme to distribuce mezi malými a velkými věřiteli také se také zúžila, jak co do objemu, tak co do nákladu. Takže roz, vývoj na trzích úvěrů posilují dojem, že oživení pokračuje. Je to postupné oživení, není to nic dramatického, ale pokračuje a e, e, zlepšuje se to. To je tedy velice, to jde ruku v ruce s mírným zlepšením situace na trhu práce a to je další rozdíl proti minulosti to oživení je především vyvoláno domácí spotřebou. Jinými slovy to ukazuje, že naše politiky fungují. Je tady rozpor mm, s naší mm, dohledovou politikou. To je tedy ta vaše otázka. Dovolte, abych to odpověděl obecně a pak konkrétně, e, co jste říkal o státních obligacích e, a riziko, hodnocení rizik. Obecně řečeno, není rozpor, e, co se týče Eh, měnové politiky a dohledem bankovního systému. Pokud je banka slabá, nemá kapitál, ne, ne, neposkytuje úvěry. Pokud banka investuje svá aktiva do rizikových podniků, tak neposkytuje úvěry. Takže přísný dohled je potřeba proto, aby to oživení doprovázelo silný systém uvěrování. To jsou zkušenosti, které máme z roku 2010, 11, 12, kdy všechno na makroekonomické straně měnová politika existovala, byla připravena mm, spustit oživení, měli jsme velké, e, velký nárůst likvidity, přesto bankovní systém nedával úvěry do ekonomiky přesto to jsme naštěstí překonali. Proč? Protože banky se posílaly výrazným způsobem předtím a po eh, komplexním hodnocení, přehodnocení SSM a nyní nám úvěry rostou. Takže silný dohled by měl být založen na reálném hodnocení rizik. Takže ehm, dohledové, takže silný dohled je vlastně podmínkou, není v protikladu mm, měnové politiky, aby měla skutečný dopad na eko, reálnou ekonomiku. Ehm, další věci zodpovím, e, až se na to zeptá někdo jiný, omlouvám se. Danuta Hubner. Děkuji, já mám dvě otázky. Jedna se týká zprávy pěti přes, mm, předsedů. Bohužel, když se podívám na reakce některých členských zemí, nejsou pří, není to příliš velký entuziasmus a ukazuje se, že možná mm, k reformě EMU budeme eh, přistupovat jaksi mm, po částech a nebudeme dělat to, co je třeba, ale to, co bude politicky možné. Co se týče toho e, pojištění, tak nevím ještě, co komise navrhne. Doufám, že to bude ale fin- financováno soukromně ze strany bank. Bude tam nějaká fiskální tedy e, krytí. Je mm, možné, když tedy tento fond pojištění by byl spojen s, mm, s tím fondem na rezoluci, na řešení tedy dluhu, tak je možné, že tedy uvolněná měnová politika bude muset být upravena s negativním dopadem na růst. Můj dojem je, že zpřísnění měnové politiky by mohl být bezprecedentní přístup. Takže otázka se týká rizik pro vaši měnovou politiku tomto období nízkých uh, úroků. Jak to vidíte globálně, co se týče fiskálních úprav uh, ohledně bankovního sektoru? Dokončení bankovní unie, jak jsem řekl na začátku, vyžaduje kroky k směrem k vytváření programu mm, Evropského pojištění vkladů a vyžaduje Eh, jednotný, vytvoření jednotného fondu rezoluce. To je součástí závazků, které přijali členské státy poměrně slavnostně, když vytvořili bankovní unii. Neměli bychom, nebo bylo by chybou podceňovat politickou komplexitu obou iniciativ ale jsou to závazky, které byly přijaty, ty musíme být dodrženy. Evropské pojištění vkladů má několik výhod nad tím národním e, pojištěním. Jednak, pos, jednak posílí ty národní systémy a jednak, a to je jeden z cílů našich politických reform za posledních pět let, je oslabit tu vazbu mezi banky a státy, aby banky byly skutečnou součástí bankovní unie. Měli jsme, kde jsme měli jeden dohled, máme jednotný fond um, pro rezoluci, takže banky všude jsou na stejné úrovni. Proč by nemělo se stejně přistupovat i ke vkladatelům v celé Unii? To je principiální otázka. Nyní se ptáte na opuštění té současné měnové politiky. Máme nástroje a prostě bych řekl, že to je velice vys, vys, vysok, problém vysoké třídy, takže děkuji. Děkuji, pane předsedo, a děkuji za to, že jste přišel. A já bych rád eh, položil eh, dvě otázky. Eh, Ekonomist toto týdne má na první stránce Jeremyho Corbina, který vede libristy zpět do 60. let a říká k tomu zpět druzy, Ale který politický vůdce hovořilo k Montitetti? easing v 60. letech, ale eh, Jeremy Corming o tom hovoří, o tomto eh, kvantitativním uvolňování pro lidi, nikoli pro banky, protože někteří ekonomové s Corbynem ku podivu souhlasí a to je ještě zajímavější. Eh, mělo by to zaznít i na půdě tohoto parlamentu. Nemohla by ECB financovat částečně prostředky v EFSI. Někteří ekonomové s ním souhlasí. Já jsem také viděl Wilma Batra, který říká, že pokud ty banky prognozuje, že přecházíme do globální recese, potřebujeme takzvané helikoptermany a nikoli jenom kvantitativní uvolňování, a to nejenom v eurozóně, ale také v USA a v Číně. Tak to vidíte. A vzhledem k tomu, já jsem rád, že se věnujete problematice efektivnosti programů QE, snížených úrokových sazeb a podobně, ale zaznamenávám určitý zájem i zmínky od ekonomů i neekonomů um, o tom, co váš program neobsahuje, co by obsahovat měl. Zajímalo by mě, jak se zaměříte na investice malými a středními podniky a dalšími firmami. Děkuji. Děkuji. Eh, odpověď na váš poslední bod. Ano, ten program je účinný a budeme se s tím setkávat stále víc. A jak jsem řekl, vidíme zde úvěrové oživení, zaznamenáváme míru růstu, eh, která eh, se poprvé korigovala směrem nahoru v některých zemích a to je poprvé za mnoho let ale můžeme také sledovat vývoj kreditního trhu. Objevuje se nové půjčování. Když hovoříme o čistých tocích, eh, tak eh, můžeme říci, že je to eh, hrubý tok mínu s tím, že se dochází ke konci splatnosti dřívějších úvěrů. To, to je proces postupný, ale probíhá a je postupný, protože v mnoha situacích ještě eh, fungují špatné úvěry, které zhoršují rozvahy bank eh, a je obtížné obnovovat eh, půjčování. A ještě bych rád doplnil, že jsou zajímavé epizody, které ukazují, jak účinný náš program je. Například program Teltro dosáhl 387 miliard eur a máme doklady o tom, že ti, kteří se dostávali k programu nejvíce, byli také těmi, kteří více půjčovali a více půjčovali malým a středním podnikům. A jsou to také ti, eh, kteří zaznamenali nejvýraznější pokles eh, úroku z úvěru. Tak vidíme, že ty programy skutečně jsou účinné. A nyní další úvaha po stovky let centrální banky dávaly ekonomice finanční injekce přes banky nebo trhy, anebo obojím. E, to víme. A rozhodně e, O těchto myšlenkách budeme uvažovat, e, diskutuje se o nich všude, ECB o tom také diskutuje na akademických fórech i jinde a neměli bychom podceňovat některé právní aspekty, které se týkají eurozóny a ECB. Ehm, proto bychom si neměli říkat, zda helikoptermany jsou eh, konzistentní se smlouvami nebo ne. Ale já nechci předjímat rozhodnutí ani jedným směrem, ale musím říci, že závažnost úkolu, před kterým stojíme, si žádá, abychom využili všechny dostupné prostředky, které máme, o kterých víme. A to je to, co víme nyní. Děkuji. Děkuji. Pavlo Zalba. Děkuji, pane předsedo. Já s vámi souhlasím v tom, že důvěra je naprosto klíčová pro to, abychom mohli konsolidovat ekonomické oživení. A také s vámi souhlasím s tím, že měnová politika nemůže nějak konvertovat tu cyklickou obnovu v nějakou obnovu udržitelnou v čase, ale zároveň mne zneopokuje ta nejistota panující nyní na trzích. Na jednu stranu nejistota ohledně toho, Eh, co postihuje měnovou politiku ve Spojených státech. Říká se, že více postihuje třetí země, zejména tedy to, než vlastní eh, nárůst úrokové sazby. No a pak ta nejistota v Číně eh, z důvodu nestability tamnějších trhů. A má otázka je následující. Ta nejistota, myslíte si, bude trvat na trzích dlouho? A za druhé, zda ta nejistota, pokud bude pokračovat, tak to chápu tak, že zřejmě přijdete s tím programem Quantitative Easing, ale myslíte si, že nebudete přistupovat k nějakým opatřením té měnové politiky, které budou, řekněme, agresivnější. My jsme si tady uh, Eh, v nedávné době vyslechli eh, návrh jedné z takových politik, to znamená dodatečné, agresivnější, ambicioznější politiky, nebo ať je nazvěte, jak chcete. Děkuji. Thank you very much. Děkuji vám. Ano, je docela zřejmé, že jsme a také už jsme nějakou dobu byli v situaci, kdy měnové politiky se rozcházejí po celém světě. A v jiných jurisdikcích se oživení posiluje, zatímco v jiných, jako v té naší, pokračuje oživení, ale je postupné, je v, v raných fázích. A Hovoříme zde o střednědobém inflačním horizontu, vidíme pokles v makroekonomických prognózách v září. A právě tato nejistota eh, je eh, zcela zřejmá. A druhá otázka, do jaké míry tato nejistota eh, bude stimulem pro kroky měnové politiky ze strany ECB. Já už jsem také uvedl při mnoha příležitostech, že pokud ta nejistota bude zdrojem volatility, a pokud tou volatilitou je vytvořit nechtěné eh, zpřísnění podmínek pro financování, tak to eh, zhorší náš střednědobý horizont pro inflaci a pak budeme reagovat a přijmeme nejrůznější kroky, jak už jsem řekl. Děkuji. Jenom stručný dotaz. Jaké akce, jaké kroky eh, přijmete nebo o jakých uvažujete, když budete eh, chtít reagovat? Odpověď. Eh, naše současná měnová politika je podle našeho názoru účinná, tak se ji budeme držet. Ještě než uplatníme hypotézy různých kroků, ale jsme připraveni, ochotni a schopni reagovat, bude-li to nutné. A také jsme uvedli, že náš program, naše prognózy také pracují s plnou implementací tohoto programu, od za, do září a nebo i dále, bude i to nutné. Děkuji, Petr Simon. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Viele Gespräche. Mnoho jednání s malými regionálními bankami ukazují, že z jejich hlediska úroková politika Evropská centrální banky spojená s náklady na rezoluci přináší mm, pro ně problémy. Přímé uh, náklady regulace, eh, příspěvky do fondu, eh, řešení a eh, tak dále. A také nepřímé náklady. Malé banky to samozřejmě postihuje více než ty velké. Banky, kde mají 15-20 zaměstnanců, musí vytvořit nová pracovní místa, aby plnili požadavky na tu regulaci. Jak chcete zabránit tomu, aby toto riziko eh, pro, mm, jak se oslabilo ty lokální eh, malé instituce, protože by to že zvýší náklady. Aby příští banka nebyla jaksi vyvolaná doma, protože právě tyto banky se projevily jako stabilní v té minulé krizi. Druhá otázka. Můžeme, co se týče regulace, tento parlament hodně k tomu přispěl. Eh, eh, vidíte možnosti, aby pro malé střední banky například, eh, když mluvíme o úvěrech na 25 tisíc euro, máme požadavek musí vyplnit až 150 druhů dat. Jak tedy dochází k podobným pravidlům. My jsme se ptali dvakrát uh, už na to, vy jste nám slíbil, že dojde k, uh, k usnadnění věcí pro menší banky, avšak nestalo se to. Vidíte tady nějaké možnosti? Mohu odpovědět na tu první otázku. Ta stávající měnová politika je taková, jaká je, protože máme eh, mandát týkající se cenové stability v střednědobém hledisku, tedy eh, inflační eh, sazba nižší než 2%. A takový je náš mandát. Náš mandát to není proto, abychom ujistili, že banky budou mít profit. Takže z tohoto hlediska bychom toto měli neustále držet na paměti. My nenavýšíme úrokové sazby jenom proto, že nějaké malé banky v nějaké části Evropy mají problémy a nízké zisky. Samozřejmě, že si uvědomujeme eh, určité riziko finanční stability, ale eh, mělo by se to řešit prostřednictvím jiných nástrojů. A ta druhá část se týká úvěru k tomu, to projektu Owner Credit bych něco chtěl říci, protože to sbírá vlastně údaje týkající se úvěrového rizika prostřednictvím harmonizovaných požadavků na všechny členské státy. Ovšem, eh, ta eh, sbírání té informace a možnost eh, mít kompletní soubor údajů ze všech států je velice důležitý. To znamená, je to klíčové pro různé centrální banky, pro jejich fungování, tedy aby měli dobré, dobře fungující měnovou politiku. Já uvedu několik příkladů. Tento owner credit se dá využívat v celé řadě věcí, poskytování úvěru různým druhům Eh, podniků, například malých a středních podniků. Tady ty vztahy zatím nejsou dobré, ale máme třeba i komise má své vlastní studie, ale byl by to velký rozdíl, pokud k tomu budeme mít konkrétní údaje. Také to pomůže podporovat eh, přímé užití, eh, co se týče určitých požadavků, tady i ty, vedlo by to k rozšíření té, těch zástav a zase lepšího fungování měnové politiky. Také by to lépe dalo do rovnováhy eh, rizikovou eh, kontrolu, to znamená, přišlo by to přes hodnocení ceny, eh, rizika, Vše by se zakládalo na datech. Také to bude podporovat dohled nad finanční stabilitou a bude to dobrý základ i pro ekonomický výzkum. Ehm, ta míra znalosti, kterou máme ohledně eh, ekonomiky v eurozóně, je poměrně vysoká, ale měla by se ještě zvýšit. Měli bychom se dozvědět ještě více o našich ekonomikách, o jejich složitosti, různorodosti a, a určitě na tom tedy zapracujeme, abychom si rozšiřovali znalosti. Také nám to pomůže monitorovat rizika finanční stability to znamená, všechny tyto přínosy, které bude zahrnovat tento projekt, zase budou mít určité náklady. A jsem si jistý, že tyto náklady se mohou vypracovat tak, aby nebyly naprosto nesnesitelné pro určitý druh bank. V to pevně věřím. A ještě mimo jiné, bankovnictví jako takové by mělo přínos z tohoto projektu. To také. měli by přístup k větší míře informací, umožnilo by to bankům větší možnosti benchmarkingu, co se týče jejich možností, zejména při jednání s přeshraničními institucemi v jiných zemích a podobně. Dovolte mi ještě, bych řekl, že prostě s tímto projektem musíme pokračovat i přes ty jeho možné náklady. Doufám, že se nám podaří je upravit tak, aby odpovídali realitám různých bank. Děkuji, pan Luděk Niedermayer. Děkuji a děkuji vám, pane guvernére, že jste zde dovolte mi, abych vám poblahopřál. No, popřál mnoho úspěchu ve vaší nelehké práci a e, Řecko v průběhu krize ECB hrála důležitou roli v určité momenty, protože zajišťovala likviditu řeckého hospodářství a v té době solventnost řeckých bank se zakládala vlastně na tom eh, předpokladu, že řecká vláda bude schopna jednat o dalším programu. Takže moje otázka je následující. Považuji to zase za vysoce politické rozhodnutí ECB a do jaké míry si myslíte, že stávající pravidla ELA jsou dobrá, jsou proveditelná a že by vám tedy e, nevadilo by vám, že by se ECB dostala do podobné situace v budoucnu. A druhá otázka se týká Číny. Čína byla velice výkonná ekonomika po několik desítek let a nyní je slabým místem globální ekonomiky, zaznamenává zpomalení mezi jinými zeměmi BRICS takže jak nahlížíte na ty aktivity měnové eh, dohlížeci, dohledové politiky, a nebo zda jsou možnosti s směnou eh, sazbou na takové nakopnutí čínské ekonomiky a také eh, jak se tedy může zapracovat s čínskou měnou. Děkuji. Já v první řadě zodpovím tu druhou otázku. My bereme v potaz, že Čína, podobně jako jiné země z G20, se zavázala, že bude respektovat dohodu G20, co se týče politiky změných sazeb. A ta rozhodnutí učiněná v Číně i v jiných zemích se řídí a motivují um, směrem k cílům pro jejich vlastní hospodářství. A skutečnost, že to má dopady na uh, směné kurzy, to je výsledek té politiky, ale rozhodně to není jejich primární záměr. A uh, ještě je důležité, aby Čína pokračovala uh, v jejich aktivitách směrem k větší míře konvertibility a tedy takových směných kurzů, které budou plně e, tržně směnitelné. A pak taková doplňující otázka, Čína bude pokračovat nebo by měla pokračovat se strukturálními reformami, to samozřejmě. A k té první otázce, Tady bych nechtěl říci, že rozhodnutí ve věci ELA byla čistě politická. Tady zopakuji, proč to tak je. ELA to je poskytnutí likvidity, eh, která se poskytuje solventním eh, institucím, které eh, mají dostatečné zástavy. Poskytli jsme je řeckým institucím, zejména tedy bankám to znamená, ta rozhodnutí ve věci ekonomické politiky měly dopady na hodnotu jejich dluhopisů, tedy na zástavy, tedy na rozhodnutí pokročovat, navyšovat či snižovat ELA. No a k čemu došlo? Došlo k tomu, že po nějakou dobu ta rozhodnutí v oblasti hospodářské politiky vedla k tomu, že se ta hodnota zástav zlepšovala a po nějaké době pak došlo k jejímu zničení. A v určitou chvíli jsme se rozhodli, že tedy ta hodnota záruk nebyla dostačující to, aby se zaručili jakékoliv navýšení v ELA. Chtěl bych ještě připomenout, že jsme rozhodli nesnižovat ELA, ale zachovali jsme je na té stávající úrovni, což je mimochodem maximálně nejvyšší hodnota kdykoliv dosažena v eurozóně. A když ta rozhodnutí byla taková, že ta situace mohla být překonána a hodnota za rok nebo že tam byl pozitivní dopad těch rozhodnutí na ty záruky, tak se hodnota ELA snížila a v podstatě nebyly tam námitky ani z řídících rad. To znamená, nejedná se o čistě politické rozhodnutí. V podstatě se zakládalo na našich pravidlech a naše pravidla nikdy netvrdila, že by ELA bylo nepodmíněné a neomezené. Stejně tak, jako se tam nikdy nestavilo, že rozhodnutí o solventnosti bank by mělo být eh, vydáno okamžitě a že by se pak spekulovalo o tom, zda v budoucnu budou solventní nebo ne. A ještě jednou takovou věc. ECB není institucí, která rozhoduje o tom, který člen by měl zůstat v euru nebo ne. ECB pracuje jedna a rozhoduje za předpokladu, že všichni jejich členové tam eh, budou pokračovat. To rozhodnutí, to připadá jiným, to je zodpovědnosti jiných. Děkuji, Pervaš Pérez. Merci, monsieur le président. Děkuji vám, pane předsedo. Vy jste ve své v eh, diskusi zmínil také eh, o možnost vytvořit jakousi pokladnu eurozóny, ministerstvo financí eurozóny, ale my bychom mít také rozpočet eurozóny. A já tady zmiňuji problematiku demokratické odpovědnosti. Ehm, samozřejmě mám pocit, že jsou ty záležitosti provázány. Když se podíváme na současný stav eurozóny, eh, tak problémy nesou, eh, ono to nesouvisí jenom s existencí rozpočtu eurozóny, protože tam se eh, teprve objevují demokratické potřeby. A naše pozice eh, nám také říkají, že máme revidovat smlouvy. Eh, můžeme například v rámci měnové politiky, které se výrazně věnujete a je dobře, že jste na všechno připraven, můžeme si klást otázku, jakou máme rozpočtovou kapacitu. Můžeme se také zabývat kontracyklickými kroky. Ale když se podíváte na zprávu pěti předsedů na základě zhodnocení současné hospodářské situace v Evropě, v eurozóně, celém světě. Víme, že některé problémy jsou specificky evropské a mám pocit, že na to máte hodně času, že bychom měli mm, zasáhnout rychleji mm, protože si musíme uvědomit odpovědnost. Potřebujeme pracovat, ať už politikou cukru a byče nebo jinou. Mm, a protože to riziko by mohlo být život ohrožující pro eurozómu. No, také by mě zajímalo, zda budete otvírat otázku svrchovaného rizika říkáte, že státy se mají převzít svou odpovědnost, ale v kontextu nízké inflace, nízkého růstu, eh, zda máme tedy cestu, jak eh, využít prostředků, které máme, abychom umožnili členským státům, aby respektovali své závazky z hlediska uhrady svých dluhů. Děkuji. Um, I, couldn't agree more with your first point. A souhlasím s tím vaším prvním bodem. V podstatě zpráva eh, pěti prezidentů říká, že jsou určité, dejme tomu, krátkodobé eh, závazky, které je třeba přijmout, ale nejsou eh, jenom krátkodobé, oni vlastně vydláždí cestu k dlouhodobé vizi. A dlouhodobá vize je charakterizována poměrně široce druhou částí té zprávy, dlouhodobé cíle a závazky. Není to snadné, ale eh, jde o to, že ehm, eh, budeme muset čelit té výzvě, nadcházejících měsících. Eh, a za druhé, budou muset svým občanům ukázat dlouhodobou vizi, kterou nyní přijmou, a pak samozřejmě bude trvat řadu let, než se to všechno udělá, co je navrhovaná v té zprávě pěti předsedů. Ale politická výzva je teď. A to je tedy ten hlavní, to hlavní poselství té zprávy pěti předsedů. E, to je ta, ta hlavní výzva, která ta zpráva předkládá členským státům. Druhá věc, e, nízká inflace, nízké úroky. To e, trošičku vlastně vyvažuje veřejný dluh. Mnoho Mm, zemích je to tedy eh, variabilní dluh. Nemůžeme měnit pravidla podle míry inflace. Nejlepší způsob, jak splatit dluhy eh, státy, které za určitých podmínek mají udržitelný dluh, je vlastně z toho vyrůst. Tedy přijmout všechny kroky, které by podpořily růst. Děkuji. Martuša. Financiále del vice direttore generale di Banca Italia. Já jsem dostal důvěrný dopis od uh, místopředsedy uh, na ECB ohledně rizika neodůvodněných rozhodnutí z důvodu současného ekonomického cyklu, to by mohlo ohrozit oživení. Nechci ehm, se vyjadřovat k obsahu toho dopisu, ale potřebuji od vás ehm, odpověď, zda tento krok by skutečně ohrozil oživení. V Itálii jsou dvě velké firmy, ehm, jsou to banky v regionu Veneto, které mají problém s kapitalizací. Mají eh, budoucnost tyto malé oblíbené banky? Já se nevyjádřím eh, k mm, Bloombergu, eh, k těm unikům, to je jedno, odkud pochází. Dovolte, abych zmínil současné dohledové kroky, které se týkají tzv. STREPS. Byl, především proběhla obecná diskuse, kterou je třeba dokončit. A během tohoto dokončování budou vyslyšeny vlastně všechny banky a jejich připomínky budou vzaty v úvahu. Za druhé, je eh, možné vlastně mm, podnikat stejné kroky jako v Británii. Není možné, ne, není tedy eh, snaha znevýhodňovat banky eh, v jiných jurisdikcích. Množství kapitálu, průměru, které je potřeba, není výjimečné. Je to 33 bodů. Pokud tam dáte ten buffer, tak to bude 55. To je průměr kde můžete mít banky, kdy tato zvýšení minimálních kapitálových požadavků může být jaksi náročnější. Banky jsou různé, jejich podmínky výchozí jsou různé, protože národní tedy dohled um, možná bude potřebovat další kapacity a důvod, proč eh, přijímají tyto kroky, je jednak hodnocení riziku, jednak dodržování Bazileje 3. To je důležité a, za, a další eh, požadavky TILAK, mm, to je ten eh, poměr leverage, který byl přijat v mezinárodním rámci. Mimochodem většina bank již mají úroveň kapitálu, která je nad tím požadavkem SSM. Takže hrozba, jako že by to mohlo podkopat nějak oživení, není odůvodněné, protože poskytování úvěru těchto bank se nezmění, když budou vyšší minimální kapitálové požadavky. Obecně je lepší pro oživení mít silné banky než slabé banky. Takže mm, dohledové kroky, kroky dozoru, které vedou k posílení bank, jsou vítány. I když pro banky, které nemají kapitál, v krátkodobém hm, horizontu mohou mít to, to může mít negativní důsledky. Ale tyto otázky budete moci klást podrobněji předsedokyni SSM, když mezi vás, až mezi vás přijde. Druhá otázka, zda mají budoucnost malé banky, to je pro mě těžké odpovědět. Pokud je banka dobře řízená, dobře kapitalizována, dobře uvěruje, tak a dobře řídí svá rizika jistě. Velikost sama není omezením bankovní činnosti. Za určitých podmínek ten, eh, je, ten rozsah je eh, důležitý, někdy je lepší, jak se ta větší velikost než ta, než ta menší, ale ty podmínky nejsou stejné. Děkuji, pan Fernandez. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, pane Dragi, za to, že jste se dnes dostavil podstatě vaše příspěvky vedou k celé řadě otázek. Já se pokusím předložit několik z nich. Ta první, vy jste na úvodu řekl, že ty turbulence dnešního letošního léta povedou k tomu, že bude trvat delší dobu, než se ta inflace přiblíží k dvěma procentům. Pokud to potřebuje více času a nepřistupujeme v mezidobí k žádným opatřením, tak si říkám, že ta časová lhůta, kdy ECB se rozhodla tedy eh, stanovit tu inflaci na 2%, se zase posunula, ale i když se posunuje, tak se nepřistupuje k žádným opatřením a já bych se chtěla zeptat, proč. A druhý dotaz, ten se týká Capital Market Union a toho finančního toku z těch bankovních kanálů na přes ty další finanční instituty. Myslím si, že bankovnici by si přálo navýšit robustnost finančních trhů. Jsou tu i určité nebankovní instituce, ale vy tvrdíte, že ty nebankovní instituce jsou mimo toho oblasti dohledu eh, samotné ECB, protože to nejsou čistě bankovní subjekty. Myslím si, že my bychom měli pokročit s tím eh, kapitálovým, s tou kapitálovou tržní unii, ale bude to asi vždy eh, čím dál větší kapitalizace, která bude procházet to financování ne přes ty klasické bankovní eh, kanály. A třetí dotaz, eh, zpráva pěti předsedů v té druze, druhé fázi se hovoří o anticyklickém nástroji a já se ptám, zda by to mohlo být třeba nějaké pojištění v nezaměstnanosti. Děkuji. Thank you. Is it... Děkuji. Jak jsem předeslal, my věříme, že ty RQI jsou efektivní. Viděli jsme, že je tu určitý přínos pro bankovnictví a trhy a zaznamenali jsme tedy eh, i určité vylepšení i na pracovním trhu. My víme, že to eh, riziko poklesu tu eh, se snižuje, dohlížíme na to a správní rada opravdu si přeje něco udělat tady, pokud to bude zapotředí. A také jsem zmínil, že ty um, programy RQE by to mohly být již v září, že to může být ehm, třeba nějak upraveno, pokud to bude vyžadovat ehm, složení. No a až naše rada bude připravena usměrnit nějak, upravit ten program, bude připravena revidovat ten program, aby se zajistila, že bude opravdu řádně implementován, že by se změnily ty limity z 25 na těch 35 jak jsem již předeslal v jiné odpovědi. A k té druhé otázce, ta Capital Market Union – ale ještě chci eh, jednu věc objasnit. Skutečnost, že některé ty zprostřebatelské aktivity se předsouvají z toho bankovního systému do nebankovního eh, sféry, to rozhodně není nezbytně negativní vývoj, je to naprosto přirozené, protože banky tak nějak eh, přesouvají i do jiných institucí, které přebírají zase jejich činnosti a je to prostě pozitivní. Uh, protože my se nechceme spolehat jenom na banky. Bude, budou ti tu i jiní poskytovatele třeba úvěru na trhu. Už to nebude exkluzivita a bank a bankovních kanálů protože někdy to může být i překážka eh, té rychlé obnovy, jak to bylo v případě roku 2011 až 2012. To může být pozitivní prvek, ale pak ten stínový bankovní sektor, pokud se navýší, navětší, co se týče rozměru, tak samozřejmě musíme se tomu věnovat, jak tím makroobezřetním nástrojem. A pak určitě bude eh, případ pro to, abychom tu měli jednoho supervizora pro ty instituce stínového eh, bankovnictví nebo rozhodně pro tržní eh, instituce. Tady toto sdílím. Děkuji, Darius Rosati. Thank you, Mr. Draghi, for being... Děkuji, pane Draghi, že jste to dnes mezi námi. Chtěl bych vědět, jak eh, to funguje s LTRO. Eh, v roce 2012 oznámili program o těch OTM, OMT ale že by to měl být program, který si nebude vynakládat dodatečné prostředky. Tehdy se to odhlasovalo jednomyslně na radě a chtěl bych, kdybyste nám k tomu něco řekl, co se týče té argumentace pro uh, ze strany ECB, zda tedy dobře funguje ten program LTRO. LOLR, pardon, a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 Děkuji, Kostas Mavrides. Um, možná je to zbytečné to připomínat, ale konsistentnost politikon té se smlouvou uh, potvrdil Evropský soudní dvůr. Thank you, Chairman. Děkuji. Pane Dragi, co se týče otázky na ELA v letech 2012 až 2015. Myslím, že správná otázka je následující. Kdo nesl odpovědnost, právní odpovědnost za rozhodování v té době? Bylo to místní dohledový orgán, národní, anebo to bylo na úrovni centrální banky? 14. září místo předseda ECB pan Konstantio odpověděl na otázku eh, eh, týkající se řeckého, eh, řeckého problému následujícím způsobem. Právně řečeno, žádný, žádný stát nemůže být vyloučen. Mm, ta perspektiva toho nebyla nikdy reálná. Vzhledem k vašemu úvodu, bylo to reálné nebo nebylo? Byl to blav ze strany Řecka? A ještě jednu otázku ke zprávě pěti předsedů. Někteří z nás, pane Draghi, tedy někteří z nás se kteří věří v rovné podmínky, spoléhají na evropské instituce, že dostaneme nutnou ochranu. A proto věřím, že mm, poskytnutí e, evropské e, záruky vkladů mělo existovat už dávno a doufejme, že tentokrát se poučíme z té krize a um, Eh, také budeme se spolehat na ECB. Až budu mít, minule, když jsem měl možnost um, promluvit, tak jsem uh, dost, podal otázku přes pana předsedu, dostal jsem odpověď na špatnou, na jinou otázku, tak mi prosím dejte správnou odpověď příště. Děkuji. Já se omlouvám, jestli tomu tak bylo. Nebylo to záměrné. K vaší první otázce Odpověď je následující. V té době na Kypru příslušný dohledový orgán, který by hodnotil solventnost, byla Národní banka Kypru. Tentokrát v Řecku se mezi tím vytvořilo SSM a SSM se stalo jediným tedy dohledovým orgánem v eurozóně. Takže posouzení solventnosti dělal SSM. Samozřejmě informace v Národní centrální banky byly důležité. Centrální banka stále poskytuje všechny informace o likviditě, ale to vlastní hodnocení, na které e, spolíha, spolí, spoléhá tedy řídící rada e, pro LEL EL, účely LLA, pochází z SSM. Druhá věc, Mm, prohlášení pana se, já bych prostě řekl, že ECB není instituce, která rozhoduje, kdo má být mimo a kdo má být uvnitř. ECB vždy jednala na základě toho předpokladu, že stávající členové zůstanou členy. Zda je to legální, ne, nevím, ale to nechci rozvádět. Já plně souhladím s vaším posledním bodem o evropském ehm, pojištění vkladu. Je to velmi důležité a také je, to důle, také je důležité, aby existovaly rovné pracovní podmínky pro všechny. Jak už jsem řekla, my jsme vytvořili SSM, v podstatě jednotný fond rezoluce, jednotnou ehm, radu pro řešení problémů. My v podstatě všechny banky a bankéře eh, k ním tedy přistupujeme stejně, mají rovné, rovně. Proč by to nemělo platit i pro vkladatele? Kdo měl odpovědnost za ELA? Byla to národní e, orgán nebo e, ECB? ELA je rozhodnutí, které se týká Národní centrální banky. Hodnocení solventnosti je hodnocení v době Kypru, to byla Národní centrální banka, v době Řecka to bylo SSM, mezi tím bylo vytvořeno SSM. Ale rozhodnutí o ELA je stále tedy právem Národní centrální banky, která požádá, podá žádost řídící radě, která proti tomu může mít namítky. Máme ještě čas na dvě otázky v rámci Catch the Eye a pak ještě panu Ultasona, tam jsem udělala chybu i s mm, kalkulací řečnické doby. Uh, já bych na to trval, protože hodnocení eh, řeckých bank bylo, že jsou solventní a pak vy jste řekl, že bylo jiné dynamické hodnocení centrální banky na základě eh, k tomu zajištění. To se nestalo v Kyp- na v případě Kypru nikoli, eh, ale v případě Řecka. Není to rozhodnutí ELA naprosto jaksi vaší pravomoci. Ne, na Kypru ten stát plnil program pomoci, akceptovali e, MO, MOU, memorandum. E, dynamické hodnocení je založeno na tom, že budoucí vývoj, který vidíme, E, zlepšuje hodnotu zajištění. Tehdy tomu tak nebylo v Řecku. Bylo tomu tak předtím. Když toto vidí, vemete tedy v úvahu, tak vidíte, že naše rozhodnutí bylo motivováno buď příslušným eh, hodnocením relevantního dohled, dozorčího orgánu a kde bylo dynamické hodnocení, tak tam hodnocením vývoje, které vedly vlastně ke zvýšení hodnoty zajištění v zástavy, tudíž um, solventnosti bank. Pokud dynamické hodnocení není potřeba, tak je prostě potřeba nějaké hodnocení v danou chvíli. Pokud je potřeba dynamické hodnocení, tak to je v podstatě hodnocení budoucího vývoje. Zda zlepšují i hodnotu zajištění nebo nezlepšují. Na základě toho rozhodneme, jaké je celkové hodnocení souvenosti. Není to politické. Děkuji, pan Vali. Děkuji, pane předsedo, jen stručně dva dotazy. První část se týká EBRD v Itálii. Národní orgány ve chvíli, kdy banka si přeje vyhlásit insolventnost, tak může tedy využít tento program na, pro rezoluci SRB. E EBRD. A může tedy e, využívat také ten jednotný mechanismus e, dohledu. A co se může učinit ohledně toho plánu? Existuje tu nějaký plán B? Jak pan Schäuble včera sdělil, když hovořil o takové hypotetické fiskální unii, tedy že je tu zapotřebí, aby měnová unie řádně fungovala, proto je něco takového tedy nezbytné, no tak e, něco tak jednoduchého, jako tedy ty e, směrnice a ty zprávy pro jednotlivé země, tak ohledně toho tu zaznělo, že se parlament vyjádřil proti to znamená země, která je, řekněme, takovým největším akcionářem této unie, tedy Německo, tak eh, by to tak eh, mělo fungovat. Lidé budou věřit takovému této zprávě pěti předsedů protože pokud ne, tak bychom měli pomýšlet na nějaký plán B a nebo přemýšlet o tom, jak tedy některá země může být z eura. My si nemůžeme pohrávat s názory lidí. Já samozřejmě oceňuji eh, vaši práci. Ano, ale Evropská unie to není akciová společnost, to je unie občanů a členských států. K první otázce nemám odpověď, o tom nic nevím. K druhé otázce eh, nemáme žádný plán B. Je to cestovní mapa a je předkládána eh, na základě diskusí a jednání členských států a je to společně Evropský parlament s členskými státy, eh, který nastaví tu plánovanou cestu. Děkuji, Kate Swinburne. Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji vám, pane předsedo Draghi, za to, že jste k nám přišel. Já jsem sledovala připomínky, které jste předkládal i e, zmínky o zprávě pěti předsedů. Vaše připomínky k potřebě úplnější unie jsou zásadní pro eurozónu, včetně politického centra, které by přijímalo rychle kroky tam, kde je to nutné, aby Evropa byla více prosperující. Zajímalo by mě, zda byste mi mohl pomoci s řešením některých problémů a nabídl cesty, jak zajistit spravedlnost v řízení eurozóny a stejně tak spravedlivý přístup k těm, co jsou na jednotném trhu, ale nejsou členy eurozóny. To je velice důležité téma. Ehm, na jednu stranu máme členy eurozóny, kteří by měli mít možnost svobodně posílit integraci, tak jak je to potřeba, e, což vychází z toho, že sdílení jednu měnu. A sdílení měny znamená také sdílet odpovědnosti, rozhodovací odpovědnosti v řadě oblastí. A to je mnohem rozsáhlejší proces, než cokoliv jiného, než co se týká um, těch, kteří členy eurozóny nejsou. Mělo by existovat určité společné stanovisko na tom, jak budou spolupracovat členové eurozóny s nečleny eurozóny, tak aby členové eurozóny mohli ještě dále pokračovat na cestě k dokonalejší unii ti nečlenové. Tedy zatímco členové eurozóny si musí uvědomovat, že jsou zájmy, které mají výlučně nečlenové eurozóny a na ty nesmí zapomínat. Já bych zdůraznil to nejdůležitější. Ehm, to nejdůležitější, co jsme vytvořili, by mělo zůstat a mělo by se to i nadále zlepšovat. A e, tímto nástrojem je jednotný trh. Rozhodnutí členů měnové unie mohou být konstruktivní Ehm, a pozitivně naladěné jenom vůči jednotnému trhu a jeho pokroku. To je zásadní, jak víme. Setkáváme se i nadále s řadou problémů a jsou zde ještě velké rezervy. Děkuji vám. Děkuji panu předsedovi Dragimu, děkuji vám všem. Ehm, byl to velmi zajímavá výměna názorů a další měnový dialog proběhne 12. listopadu. Děkuji vám. Dámy a pánové, prosím, zaujměte svá místa, budeme pokračovat. Další bod na pořadu jednání je stanovisko výboru ECON k přijetí dokumentu ke zpráva směrem k aktu o jednotném digitálním trhu, což připravil výbor IMCO. My k tomu máme stanovisko. Spravodajem je pan Renato Soru. A já bych navrhoval, abychom začali pracovat na tomto stanovisku. Okamžitě dám 4 minuty zpravodaj a 3 minuty stínovým zpravodajem. Prosím, máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo. Diskutovali jsme už nějakou dobu o tom, jak dále podnítit digitální jednotný trh. Protože digitální eh, práty jsou tak velkou součástí našich životů. Je to podstatná součást eh, pro naši společnost. Samozřejmě musíme nejprve zajistit infrastrukturu sítí. A máme řadu oblastí v našich zemích v Evropě, kde síť není dostatečná, kde síť dostatečně nesplňuje odpovědnost a výz- neodpovídá významu tohoto sektoru. A nejsou k dispozici dostatečné technologické eh, dovednosti a znalosti, proto si myslím, že bychom toho měli lépe využít. A také si myslím, že je na místě připomenout tomuto výboru, že jsou společnosti, které dominují trhu a které nabízejí digitální platformy a řada z těch společností pochází z druhé strany Atlantiku. Proto jsem Eh, rád, když komise předložila akční plán k digitálnímu jednotnému trhu, který nabízí odpověď na problémy. Eh, týká se to odpovědnosti a kroku, které budeme muset přijmout. A musíme si samozřejmě také zjistit přesně, co to obnáší. A tato zpráva k akčnímu plánu také poukazuje k ITRE a také eh, k hospodářskému a měnovému výboru, k našemu výboru, který má zvláštní odpovědnost například z hlediska přezraničního zdanění. To je velmi důležité, když hovoříme o elektronickém obchodování. A také jsme zaznamenali, že naše společnosti se setkávají s různými režimy DPH, jich 28, v každém státě jiný. Znamená to, že jsou méně efektivní, když mají konkurovat jiným zemím. A to je důležité téma. Jsou to důležité body, které zazněly na výboru eh, tax. A někteří ministři financí také se o nich zmínili. Pak se objevuje řada bodů, které Eh, jsem zahrnul do své zprávy financování, abychom překonali digitální propast, aby v Evropě existovala infrastruktura, která je dostatečná, eh, splňuje naše potřeby. A to se také odrazilo v Junkrově plánu. My jsme o tom začali mluvit už před rokem, ale řekl bych, že dnes se prakticky nic nedostalo k podnikům eh, při rozhodování a investicích a digitální propast by měla být, neměla být něčím, co nás dělí. Naopak bychom měli využívat eh, toho, abychom pracovali na konvergenci také jsem se snažil zaměřit na některé aspekty hospodářské soutěže a politiky hospodářské soutěže. Musíme zajistit, abychom měli sítě, které mohou růst. A zajistit, aby, když máme nové sítě, aby doplňovaly i sítě existující abychom nedoplňovali nové sítě, abychom stavěli na těch, které máme, abychom měli nulové marginální náklady. A pokud budeme moci toho dosáhnout, tak budeme také více konkurenceschopní. A musíme také zajistit, abychom se nesetkali s růstem nových monopolů. A proti tomu musíme bojovat. A to jsou body,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 de egyben eh, számunkra a legnagyobb eh, kihívást jelent. Digitální jednotný trh je jedním z nejslibnějších a těch, které přinášejí největší výzvy. A znamenáváme obrovské příležitosti. Fontos. No. I, I forgot to tell you three... Jenom tak lze přispět k udržitelnému růstu. Já vím, že mám e, tři minuty a je důležité, aby se to koordinovalo přes FCI. Musíme konstatovat, že tyto oblasti se rychle mm, rozvíjejí a že potřebujeme rámec, který bude přispívat tomu vývoji. Já souhlasím s tímto dokumentem, je velmi důležité, aby jednotliví aktéři spolupracovali, především ty malé a střední podniky, musí, eh, tedy tam je třeba vytvářet další potenciál růstu. Jsem eh, přesvědčen, že eh, funkční digitální trh by přispěl k rozvoji. Tady potřebujeme dobrou vládu, dobré řízení, a co, splnit celou řadu dalších úkolů. Jsou tady také díry a nedostatky. Hmm, chci říci, že tady je jedna problematická oblast. Bod čtyři je tady velmi důležitý, tady jde o zdanění. Jsem také eh, přesvědčen, že digitální eh, vnitřní trh bez příslušného zdanění není možný. Tady jde o účetnic, účetní operace, ale také je to vláda, také jsou to vládní kroky. Eh, kompromisu ale i jung. Má to i rozpočtové dopady, jsou tady potřeba kompromisy. Obecně toto stanovisko je velice dobrým um, východiskem. Měli bychom pokračovat v této linii uh, dál. Mám ještě doplňkové návrhy a těším se na konstruktivní spolupráci. Děkuji. Děkuji. Děkuji za EKR. Kate Swinburne, tři minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Digitálně jednotný trh je oblastí, která může být výrazně prospěšná, zvlášť pro malé a střední podniky protože nebudou potřebovat nákladnou infrastrukturu, aby se dostali na trh a ke klientům nad rámec svých zemí. Nicméně existující nařízení, které mělo vytvořit jednotný trh, v EU bylo často napsáno předtím, než jsme si vůbec uvědomili potenciál digitálních služeb. Musíme se zaměřit na určité oblasti nařízení, abychom podporovali inovace a nevytvářeli nové bariéry, které vůbec nejsou nutné v této digitální době. Zpráva odkazuje například na harmonizaci v oblasti crowdfundingu. A Tady mám určité obavy z hlediska ochrany spotřebitele, protože některé současné platformy, které se objevují, vypadají velmi jako platformy venture kapitálu eh, bez ochranných pravidel směrnice MIFID. Ale řada těchto platform nabízí užitečný zdroj kapitálu eh, firmám, které by jinak těžko přežívaly. Proto je potřeba k tomu přistupovat upřímně, tak jak to dělá a ve Spojeném království s tím, že každý by měl být opatrný při investici, mohl by přijít o všechny peníze. Já si myslím, že tak to bychom měli jít. Myslím si, že harmonizace na úrovni EU není realistická vzhledem k tomu, že to je tak nová platforma. Spíše bychom měli přijmout přístup z hlediska ochrany spotřebitele. A také chci jít nad rámec crowdfundingu a požádat o to, aby se Ekon zaměřil na nové technologie, konkrétně fintech, které v současné době zkoumají z hlediska možností technologie jako blockchain, které podporují virtuální měny a mají revolucionalizovat nejenom eh, platby, ale všechny postobchodní transakce, eh, deriváty a cené papíry a myslím si, že by to mohlo revolučně změnit celý trh, zvýšit efektivitu, snížit náklady pro investory. Musíme tedy hledat cestu, jak podpořit tyto technologie a zajistit eh, cesty k jejich podpoření, aby existující nařízení nebránili těmto technologiím se rozvinout. Měli bychom se zaměřit na MIFID a CZR, a další, abychom vytvářeli prostor pro to, aby mohly tyto inovace růst. A měli bychom se poučit, náš vlastní regulátor nalezl novou cestu, jak řešit eh, problematiku fintech společností, eh, kdy vytvářejí živé prostředí pro testování nových produktů, mají přístup sandboxu, aby existující předpisy dokázali aplikovat na nové společnosti, jak se přizpůsobit přizpůsobit nové éře digitálního trhu. Možná oblast fintechu by měla být také zmíněna ve zprávě. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Dále pan Torvald se z Alde, ale nevidím ho tu. Je tu někdo za Alde? No. Není tomu tak? Dalším řečníkem Michel Rehman ze Zelených. Je tu někdo ze Zelených? Není. A kdo, co z EFDD? Máme tu někoho z EFDD, kdo by se chtěl přihlásit? Není tomu tak. A nakonec NF. E NF. E chtěl by někdo hovořit za NF? E ne. Výborně. Můžeme tedy zahájit Catch the Eye, pokud někdo má zájem ještě diskutovat. Prosím, paní Doc. Extremely Děkuji a velice se omlouvám, že jsem přišla o začátek této rozpravy. Omlouvám se panu Sorovi. A myslím, jak ostatní předeslali, je to velice důležitá oblast, na kterou je třeba se zaměřit. A, a já také navrhnu několik pozměňovacích návrhů k těm novým systémům pro zdanění, tak jak byly zavedeny do digitálního jednotného trhu a konkrétně ta týkající se DPH která byla motivována obavami z o, vyhýbání se daní ze strany velkých eh, nadnárodních společností a podobně. Ten nový systém, eh, který byl se to objevil, nebyl implementován takovým způsobem, aby pomohl malým a středním podnikům. Spíše naopak, celá řada takových podniků v mé zemi ve Spojeném království musí spíše zavírat, takže bych chtěla apelovat na zpravodaje, tedy eh, na eh, jeho vůli, aby přijal ty pozměňovací návěry v této věci, eh, zejména tedy komisař Ansip a komisař pro digitální trh, hovořili o podpoře těm digitálním podnikům ve věci DPH, ale tady není příliš co mnohého zavádět. Tady ty podniky spíše zavírají z důvodu tohoto problému, takže doufám, že pan zpravodaj bude ochoten přijmout některé návrhy v této věci. A ještě jednou se omlouvám, že jsem se dostavila pozdě. Děkuji vám. A pokud tu nemáme žádné další příspěvky, z publika, tak bych ještě jednou předal slovo panu zpravodaji, aby se vyjádřil k této diskuze. Ano, eh, děkuji, jen půl minutky. A chci říci kolegům, že samozřejmě zapracuji ty připomínky, které oni vyjádřili. Samozřejmě poté vše projednáme a já budu brát vaše připomínky v potaz. Takže IMCO a ITRE jsou přidružené eh, výbory podle pravidla 55. Závěrečné hlasování tohoto stanoviska v obou výborech proběhne 10. prosince. A co se ty tedy zprávy, a co se našeho stanoviska týče, lhůta pro pozměňovací návrh je 15. října probrání pozměňovacích návrhů 10. E, listopadu, hlasování ve výboru 1. prosince a jak jsem již tedy předeslal, v těch hlavních výborech hlasování 10. prosince a závěrečné hlasování na plénu bude někdy v lednu 2016. A tímto se přesouváme k opravdu poslednímu bodu pořadu jednání, tedy bod různé. Má někdo něco do bodu různé? Nevidím žádnou žádost, takže tu zřejmě nemáme nic k probrání. A ještě předtím, než uzavřu toto zasedání, chci připomenout, že příští zasedání výboru EKON proběhne v úterý 13. října mezi 9. hodinou a 12.30 dopoledne a pak budeme pokračovat od 3 do 6.30 odpoledne. A to je pro dnešek vše, tímto končím dnešní zasedání a přeji vám pěkný večer.